asientos. Prosím, posaďte se. El acta de la sesión de ayer. Zápis ze včerejší schůze a další odsouhlasené texty jsou k dispozici. Pokud nejsou námitky, tak se považuje zápis za odsouhlasený. První bod našeho programu to je prohlášení Rady a komise o poučení Eh, které by mělo být vyvozeno pro jadernou bezpečnost v Evropě v návaznosti na jadernou havárii v Japonsku. Za radu dám slovo paní Jury. Bien, señorías, Dámy a pánové, my jsme si všimli tady eh, toho krásného představení, takže prosím, buďte tak laskavi, eh, tak eh, se, abychom mohli začít pracovat, tak prosím, nepoužívejte tyto vizuální pomůcky, které se v plenárních zasedáních nepoužívají. Paní máte slovo. Děkuji. Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, vážení poslanci, dovolte mi nejprve, abych řekla, že je mi velkým potěšením, že můžeme tady pokračovat v diskuzi, která byla zahájena minulý měsíc. Je vidět, že tato problematika je závažná a eh, v přes všechny emotivní reakce, které jsme cítili eh, všude ve světě, právě tom, k čemu došlo v Japonsku, i my musíme reagovat a podívat se na tuto problematiku. Nejprve bych chtěla potvrdit, že jsme připraveni Eh, poskytnout konkrétní eh, pomoc japonskému lidu, ať už je to formou humanitární pomoci nebo eh, prostřednictvím jaderných expertů a podobně. Rada, která se sešla 25. března, toto potvrdila zcela jednoznačně a chtěla bych zdůraznit, že maďarské předsednictví reagovalo na události, které Eh, nastaly v důsledku eh, katastrofy a eh, současně i na jaderné nebezpečí, které tam stále hrozí. Možná existuje chybný názor, podle něhož jaderné riziko vede k, k bytečným diskusím, ale naopak v, již 25 let v Evropě platí Eh, právní rámec, který je závazný a který nás nutí stále zdokonalovat bezpečnostní předpisy, konkrétně směrnice z roku 2009 o jaderné bezpečnosti. Toto je důležité, protože jaderná bezpečnost eh, představuje trvalý proces, v jehož rámci se snažíme vyvozovat eh, ponaučení především v případě událostí, jako třeba co se teď děje ve Fukušimě a umožňují nám ověřovat si a sledovat problematiku bezpečnosti jaderných zařízení. Jaderná, eh, Evropská rada potvrdila, že reakce Evropské unie eh, představují také záruku eh, zdokonalování legislativního rámce. Reakce Evropské unie vychází z představy, že rizika že, že jaderné eh, elektrárny musí podstoupit eh, bezpečnostní testy. Vědomosti expertů v této oblasti by nám měly umožnit tyto eh, bezpečnostní zkoušky zdárně realizovat skupiny a orgány odpovědné za jadernou bezpečnost v Evropě by měly do poloviny května vypracovat eh, řadu podkladů, které by nám měly umožnit přistoupit k hodnocení. Řada členských států nebo několik členských států, které e, vlastní jaderné elektrárny, již přispělo prvními rozhodnutími, co se týče kontroly jaderné bezpečnosti a do konce tohoto roku bude možné z toho vyvodit první závěry. Kromě toho e, je to mm, společné Mm, jak, veře, jak e, tedy názor komise i e, veřejnosti se shodují a do konce roku proběhne hodnocení této věci. Za druhé, Eh, Evropská eh, rada vyzvala komisi, aby zkontrolovala veškerá ustanovení spojená s aplikací právního rámce, tak aby tento byl zdokonalován a eh, to tam, kde to je možné v oblasti eh, právní regulace eh, probíhá celá řada prací. Musíme se eh, dále zabývat problematikou směrnice o zpracování radioaktivního odpadu, především tak, eh, aby byla eh, ošetřena vlastně celá problematika životnosti tohoto eh, odpadu. Dále pak tu máme otázku třetích států, které chceme vyzývat, aby se také zapojili do našeho procesu zajišťování bezpečnosti. To se netýká ale pouze jaderné energetiky, bez ohledu na to, jak velký podíl energetiky závisí na jádru, musíme dohlednout na to, aby aby byly zajištěny dostatečné dodávky energie eh, a to a, a nikoli na úkor zdraví a bezpečnosti občanů. Je třeba také Eh, zhodnotit bezpečnost v Evropě a především eh, v evropských eh, státech. Její využití je různého druhu, čili každý stát rozhodne o vlastním energetickém mixu. To je tedy v kompetenci každého členského státu. Nicméně my můžeme zaznamenat již pokrak v té oblasti, která je nám společná, a to je energetická politika. Takže v tomto roce se začneme zabývat procedurou pro problematiku energetiky do roku 2050 a zamyslíme se nad tím, jaká opatření přijmout tak, aby bylo dosaženo cílu, které jsme si stanovili v boji s klimatickými změnami, tak, abychom také naplnili i ostatní cíle, mimo jiné konkurenceschopnost. Kromě svobodné volby energetického mixu, BRICSu a očekávání jednotného trhu existuje také problematika vzájemné závislosti členských států v oblasti energetické politiky a příslušná rozhodnutí. Bude nutné také stanovit e, důsledky in, nebo investice do energetické politiky a to znamená, že kromě energetické produkce, která z 30% závisí na jádru, žádný ze 14 členských států, kteří vlastní jaderné elektrárny, nemohou uzavřít své elektrárny eh, bez konzultací s ostatními členskými státy, proto aby se posoudilo, jaké jsou alternativy, eh, které by vyřešily eh, tedy dostatečné zásobování. Ministři energetiky na neformální schůzce v květnu budou také hovořit o těchto otázkách, vymění si názory a e, posoudí, jaké jsou možnosti společně postupovat. A konečně Další důležitá věc e, je třeba se zamyslet nad tím, jaké jsou možnosti volby, posoudit pro a proti a já jsem přesvědčena, že tady ta diskuze tomu značně přispěje. Děkuji. Děkuji paní Děry a pan Ettinger má slovo, pan komisař. Herr pane předsedající, paní ministrně Děry, eh, dámy a pánové poslanci. Hrozivé zemětřesení z 11. března a následná přílivová vlna a poté ještě škody a havárie, která nastala ve Fukušimě v různých eh, eh, blocích dosud eh, není v takovém stádiu, abychom byli schopni eh, předvídat přesně další vývoj a měli techniku zcela pod kontrolou. Má to jistě dopady na energetiku v Evropské unii i jinde. Eh, my jsme okamžitě svolali a 15. března se konalo zasedání na nejvyšší úrovni, na vysoké skupiny, eh, kde byli tedy příslušní ministři zúčastnění spolu se zástupci energetiky. A následně eh, se nekonala Evropská rada, který, která dala Evropské komisi a mezinárodním eh, agenturám, které se zabývají atomovou energií, aby provedli mimořádné zátěžové testy atomových zařízení. Eh, generální direktorát a já osobně jsme předložili orgánům, které budou provádět tento přeskum, tyto testy, požadavky, které máme. A vše musí být samozřejmě velmi transparentní. Jde o to, aby požadavky, které e, e, vyplývají e, z nebezpečí zemětřesení, z nebezpečí záplav, to je zejména v atlantické oblasti, a jde o přeskoumání toho, jakým způsobem lze zajistit chlazení i v případě této katastrofy, jak lze zajistit přísun elektřinu a dále se budou posuzovat odolnost vůči útokům, pádům letadel a dalším faktorům. Předpokládáme, že v polovině května na plenárním zasedání NSREKu, což je mezinárodní platforma pro dozorové orgány. Doufáme tedy, že od tohoto okamžiku do konce roku proběhnou eh, tyto zátěžové testy na všech eh, elektrárnách, atomových elektrárnách v Evropské unii. Navázali jsme kontakty s vládou Ruské federace a Ukrajiny a tyto kontakty příštích dnech se rozšíří ještě o Švýcarsko a Arménii a kromě toho také se zeměmi, které plánují eh, výstavbu atomových elektráren, jako je Turecko či Bělorusko. Půjde o tom, aby bylo dosaženo maximální kritérií a aby také v našem eh, bezprostředním sousedství eh, byly provedeny stejně přísné kontroly. Víme, že odpovědnost za energetický mix, technologie a to včetně jaderné technologie je záležitostí jednotlivých členských zemí. V minulých dnech se ukázalo, že členské země si přejí tyto kompetence ponechat. To znamená, že rozhodování o jaderné energie na Evropské unii není na úrovni Evropské unie není možné vzhledem k současné právní situaci. Nicméně eh, tyto bezpečnostní text, testy mají eh, přivést bezpečnou, eh, jadernou bezpečnost na společný společný jmenovatel. Jsou eh, země, které mm, jsou ze 76% závislé na atomové energie, to je Francie, Rakousko nula a, a je tady dohromady 13 eh, zemí, které eh, spolehají na jadernou energii a máme další dvě země, Polsko a Itálii, které mají tyto plány do budoucna. Eh, očekáváme, že do července tohoto roku bude implementována bezpečnostní směrnice a že v průběhu roku 2013 bude provedeno vyhodnocení eh, aplikace této bezpečnostní směrnice. Ke konci roku máme v plánu předložit další úvahy o tom, jak lze materiálně tuto směrnici posílit a eh, jaká další legislativa se může z této věci odvíjet. Pozornost je třeba věnovat také jadernému odpadu, k tomu také komise předložila příslušný dokument a i toto je příspěvek ke společným krokům směrem k maximální možné bezpečnosti. Víme, že bezpečnostní kontroly eh, povedou k dobrovolným opatřením v členských zemích. Eh, my víme, že členské země a očekáváme, že tedy převezmu a akceptují doporučení skupiny expertů. A my vás zhruba v polovině května budeme informovat o tom, jak by měly vypadat na pracovní úrovni tyto zátěžové testy. Děkuji. Děkuji. Nyní přejdeme k politickým skupinám za EPP na dvě minuty má slovo paní Forman Kohl. Eh, frakci Uttinger Pane předsedo, jménem své frakce bych chtěla poděkovat panu komisaři Ettingerovi, že se takto eh, rychle, aktivně eh, věnuje otázce jaderné bezpečnosti v tak krátkém horizontu po japonské havárii. Tato nukleární katastrofa ukazuje, že je nezbytné, abychom přepracovali naše vlastní pravidla k jaderné bezpečnosti. To je úkol pro vás a pro radu. My v Evropě jsme závislí na eh, jaderné energii a závislí také na bezpečnostních textech, které musí, které musí být evropské je nezbytné, aby bylo transparentně informováno o výsledcích budoucích testů a musíme vycházet z toho, že budeme žádat maximální bezpečnostní standardy, které budou um, harmonizované. Pokud některé zařízení neobstojí v těchto bezpečnostních testech, pak je třeba, aby eh, rada Eh, příslušný členský stát přiměla buď to k dočasnému nebo k úplnému vyřazení tohoto zařízení z provozu. Dále je třeba brát v úvahu situaci mm, v našem sousedství, tedy za hranicemi Evropské unie. Je třeba postupovat vyváženě a řádně oceňovat rizika, poněvadž není možné, abychom jen tak se zcela vzdali atomové energie, poněvadž jedna energie kryje značnou část našich potřeb a zároveň přispívá ke snižování emisí CO2 to musí jít ruku v ruce s cíly pro obnovitelné energie. Děkuji paní Portman Kol. Za socialisty demokraty má na dvě minuty slovo paní Ulfskok. Pane předsedo, pane komisaři, jádro je zvláštní druh energií, odlišně od ostatních, protože Eh, může znamenat obrovské, obrovské škody eh, jak pro eh, Zemi, planetu, tak pro celé generace dopředu. Jaderná energie je úzce spojená s otázkou bezpečnosti, o tom nikdo nepochybuje. A my doufáme, že náš parlament k tomuto bude přistupovat společně a bude přijímat společná rozhodnutí Jadernou energii nelze regulovat na národní, na národní úrovni, protože jaderná energie nezná hranic. Hranic ani členských států, ani Evropské unie. Proto jaderná bezpečnost eh, má obrovský význam. Je proto třeba, aby ta naše rozhodnutí v Evropském parlamentu byla co možná nejvíce jednotná, harmonizovaná. A musíme překonat názorové rozdíly týkající se použití jádra. Je třeba mít na paměti eh, mm, dlouhodobý horizont a tedy bezpečnost. Eh, třeba podívejme se na dodávky energií v současnosti. Ne, eh, neexistuje dostatečná diverzifikace zdrojů. Nemůžeme se obejít bez jádra, ale je třeba eh, se snažit především o úspory energii a o nové energie a mm, změnit tedy to energetické paradigma. Co se stalo? To musí být začátek nové éry. Nové éry směrem k udržitelnosti energii. A je třeba, abychom měli strategii, která nám umožní eh, Eh, jaderné elektrárny eh, do budoucna uzavírat postupně. Děkuji paní Ulfskok a za eh, liberály demokraty ALDE má na minutu a půl slovo paní Ek. Děkuji, pane předsedo. Tragická událost v Japonsku nejenom ukázala, jaké, jaké jsou nedostatky reaktorů v Japonsku, ale Fukushima také nám ukázala nedostatky mezinárodního systému a těch různých bezpečnostních opatření. Řada Evropanů tedy se dělá starosti s jadernou bezpečností zde v Evropě, proto je třeba, aby Evropská unie komplexně zhodnotila a přehodnotila svůj přístup k jaderné bezpečnosti. Liberálové a demokraté se domnívají, že eh, ty zátěžové testy jsou příliš slabé. Nejenom bychom měli testovat geografii a technologii, ale celou tu bezpečnostní kulturu a naši připravenost eh, řešit ty různé katastrofické scénáře také je absolutně zásadní, aby ty testy byly povinné a aby vycházeli ze společných komunitárních kritérií. Je všem jasné, že nemůžeme to nechat na úvaze národních orgánů, které sami budou mm, nad sebou dohlížet. Ne, tyto zátěžové testy by měly provádět nezávislí experti a to transparentně. Vše by mělo pak být zveřejněno a to pod dohledem komise. Děkuji. Dnes to je jediná možná alternativa, je tato technologie, ale musíme komplexně zrevidovat i naši legislativu jaderné bezpečnosti a IAEA, e tedy té mezinárodní agentury, ale měli bychom mít i eh, přísné evropské standardy. A je zde určitá odpovědnost, která leží nejenom na bedrech komise, ale i rady aby se zhostili tohoto svého úkolu. A v neposlední řadě je zásadní, abychom nyní vyvodili po naučení i týkající se alternativních zdrojů a energetické účinnosti. Je třeba již i rozhodnout o závazných cílech, limitech. Děkuji, paní Ek, za zelené. Má na dvě a půl minuty slovo paní Harms. Děkuji, pane předseda. Pane Ettingere, vy už víte, že já nedůvěřuji vašim zátěžovým testům a krátce vám vysvětlím proč. Myslím si, že není dobře, když definice kritérií eh, zkušebního konceptu a eh, hodnocení výsledků eh, je vkládána do rukou národních orgánů a hm, dozorčích orgánů, které dosud byly také zodpovědné za dozor nad Eh, jadernými zařízeními. Jsou to prostě ti známí papenheimští, kteří si navzájem budou potvrzovat, že atomová zařízení jsou v pořádku, nebo opravdu myslíte, že národní regulátoři eh, náhle eh, dospějí k výsledku, že pracovali špatně nebo že byli příliš tolerantní? Nevím. Ale také jste mi ještě neřekl, Eh, jak je možné, proč, představ, proč si představujete, eh, že najednou budou všichni nezávislí. Také dobrovolnost zátěžových textů znamená, že je nebudeme moci brát tak vážně, jak jsme to chtěli. Ale vy můžete toto ještě vyspravit, můžete garantovat přístup nezávislých expertů, můžete garantovat to, že bude eh, přeskománo všechno a že nezůstanou, nebudou se konat pouze jakési papírové studie, eh, které mm, jaksi pod, léhají tomu systému papenheimských. To jsou prostě skupina lidí, která je, mm, se navzájem zná a e, toleruje velká rizika. My zelení očekáváme, že ty zátěžové texty budou organizovány tak, že výsledkem bude to, e, které e, zařízení nejsou tolerovatelná a která jako první musí být vyřazena z provozu. Měl by to být, ty výsledky by měly být takovým nějakým základem pro harmonogram eh, opuštění jaderné technologie vůbec. Já se vás chci, pane Ettingere, konkrétně zeptat. Vy jste v posledních dnech eh, absolvoval hodně interview a řekl jste, že už dnes víte, které atomové eh, elektrárny v Německu eh, neprojdou těmi testy. Pokud je třeba o Fesselheim, to znamená eh, atomová energie, která není jistá proti rýnské povodni ani proti zemětřesení. Skutečně, prosím, jmenujte ty kandidáty, to určitě posílí důvěru. Děkuji paní Harms za mm, ECR. Minutu a půl má pan Chichester. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval eh, předsedající eh, rady a panu komisaři Eh, za jejich příspěvky. Jejich uměněný tón kontrastuje s některými jinými příspěvky. Především je třeba říct, že je rozdíl mezi 50-letými reaktory v Japonsku a novými eh, reaktory, které se připravují eh, v Evropě. Obrovský rozdíl. Obrovský rozdíl je taky mezi riziky v Japonsku a mezi riziky v západní Evropě. My především musíme mít naprostou jistotu, co se stalo, než začneme podnikat kroky, kterým budeme revidovat své plány. Moderní reaktory se nyní konstruují tak, aby odolali rizikům, eh, takovým, eh, jaká nebyla představitelná před 20 až vůbec ne před 50 lety. A vidím, že se mnou souhlasíte, paní Harmsová, což mě těší. Ne, eh, vy vyčerpáváte můj řečnický čas, paní Harmsová, to se nedělá. Eh, je zde návrh moratoria, já jsem proti němu, protože to by znamenalo eh, zbrklé jednání bez vědecké opory. My musíme zjistit, co se vlastně stalo, než začneme měnit kulturní tedy bezpečnostní kulturu v Evropě, která už je na velmi vysoké úrovni. Ano, musíme se na ní podívat, ale prosím ne zbrkle. Děkuji, pane Chichester. Za uh, eh, GUNGL. E minutu má paní Wills. Vielen Dank. In Deutschland haben vor Děkuji. V Německu 240 tisíc lidí nedávno demonstrovalo za okamžité ukončení používání jaderné energie a e, ke stoprocentnímu obratu směrem k obnovitelným energiím. Obojí je možné. Po Černobylu a Fukushimě je jasné, že atomová energie vždy bude mít v sobě e, e, reziduální riziko. Proto se musí nukleární standardy po celém světě povinně řídit eh, maximální eh, úrovni bezpečnosti, jaká je v západní Evropě. Ale podle eh, dokumentu Rady z roku 2009 platí pouze již existující bezpečnostní standardy je třeba, aby tato směrnice se dostala na jiný právní základ, do spolurozhodování parlamentu, nikoli, aby byla odvozena od Euratomu. My eh, chceme takto vyzvat eh, komisi, aby připravila příslušný legislativní návrh a zároveň ukončení užívání energie v celé Evropě. Děkuji za EFD bude hovořit minutu pan Cavela. Pan, omlouvám se. Pane komisaři, já souhlasím s tím, co jsme doposud slyšeli i e, s tím moratoriem, o kterém bychom měli přemýšlet, e, jak navrhuje pan Chichester, s tím souhlasím, ale chtěla bych dodat toto. My nyní vstupujeme do nové éry všechny přírodní katastrofy, které se eh, dějí v 21. století, jsou eh, způsobené člověkem. Jsou to eh, megakatastrofy, megapožáry a podobně. Jak tedy se vyhnout jaderné hrozbě, vzhledem k tomu, jaké katastrofy se dějí? Já myslím, že je zde riziko, že dojde k megazabíjení. zabíjení a to právě i v důsledku těchto katastrof. Kolegové v tomto parlamentu, my odsuzujeme eh, zločiny proti lidskosti. Já mám za to, že firma Tepko jako tedy firma, to je v podstatě eh, zločinecká firma, která se dopustila zločinov na eh, lidstvu. Žádná transparentnost, žádné, žádné opatření eh, ochránit zaměstnance a takže to je nový zločin na společnosti. To je to, co budeme řešit v 21. století. Děkuji, paní Cavela. A nyní přejdeme k dalším řečníkům. Na minutu a půl má slovo paní Del Castillo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, milí kolegové. Abychom mohli jíst, cestovat, studovat, léčit nemoci a pro řadu dalších věcí potřebujeme energii a tato energie je vždy z různých zdrojů a bylo to tak vždycky a některé z nich jsou staré, ať je to tedy fosilní palivo, e, či vodní elektrárny nebo jádro a některé jsou nové, jako ty obnovitelné zdroje a potom jsou další, které se vyvíjí a v každém případě, abychom byli efektivnější, mm, tak e, a abychom byli bezpečnější, tak musíme dále dělat výzkum tak i třeba i otázky Eh, musíme vyřešit otázky eh, jaderného štěpení a bezpečnosti štěpení a to všechno do posud se rozvíjelo na základě toho, že neustále se zlepšovaly ty prostředky, které se používají k výrobě energii a zlepšovala se e, i díky tomu medicína, komunikace, školství a podobně. To je e, třeba neustále vylepšovat tyto zdroje. A dnes e, tsunami a zemětřesení dohromady v kombinaci to způsobilo obrovské škody v Japonsku, obrovský počet obětí, Eh, osob nezvěstných a velké materiální školy a také ško, škody a také i velké škody na samotné elektrárně Fukushima. Ale co musíme udělat, je vylepšovat bezpečnost. Zítra zde budeme hlasovat o společném usnesení, na kterém jsme se dohodli mm, většinově v našich frakcích. A to vyjadřuje to, co nás spojuje a ne to, co nás rozděluje. Já apeluji na frakce, aby zůstali věrné obsahu tohoto návrhu a ne, aby mm, své partikulární zájmy kladly nad zájmy společné, na mm, společný názor, kterému jsme dospěli v tomto eh, návrhu. To je naše odpovědnost eh, do zítřejšího hlasování. Děkuji, paní Del Castillo. A nyní na minutu má slovo paní uh, eh, Reira. Pane předsedo, především chci vyjádřit solidaritu s obětmi a s rodinami které byly evakuovány kvůli jaderné katastrofě. Dámy a pánové, lekce, ponaučení, které musíme vyvodit z této nehody, je, že je třeba posílit bezpečnostní opatření, ale bezpečnost samozřejmě znamená lidské zdroje. Potřebujeme tedy zajistit lepší úroveň školení, vzdělávání zaměstnanců, kteří pracují v tomto sektoru. Musíme se ujistit, že pracovní podmínky jsou vynikající, na vynikající úrovni. Dámy a pánové, vytvořit eh, vynikající rámec pracovních podmínek a zaškolování pracovníků, to je to, co musíme prosazovat my v evropských institucích. A především chci také zdůraznit ty závazky, které my jako frakce jsme na sebe vzali v tom našem plánu Energie pro Evropu, kdy jdeme především tou cestou obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a mobility energie, elektřiny. A v tomto kontextu si myslím, že bychom měli také i znovu otevřít diskuzi o uhlí. A e, to je vlastně jediný náš domácí zdroj e, energii. Děkuji, paní Rejra, a nyní na minutu má slovo paní Hall. Pane předsedo, zátěžové testy o technických standardech nejsou dost E, o, to není jenom o tom. Problém v Japonsku vzniknul kumulací e, záplavy, e, přerušení elektřiny, přerušení komunikace. Tady vidíme, jak jeden problém vede k dalšímu. A vlastně radioaktivita ve Fukushimě v současné době zase zhoršuje bezpečnostní práce, které tam probíhají. A taková nehoda není lineární záležitost, kdy v jak si například v současné době je nadále vypuštěna radioaktivní voda do moře. Čili eh, v tě rámci zátěžových testů je potřeba brát v úvahu eh, všechny eh, ty aspekty, které se násobí geometrickou řadou. Členské státy mají právo rozhodovat o svém energetickém mexu, ale vy máte odpovědnost za jadernou bezpečnost. Souhlasíte s tím, aby členské státy z, vin, si vynutili moratorium na výstavbu nových Eh, jaderných elektráren a co navrhujete pro to, abyste se ujistili, že vlády a investoři se soustředí především na to, jak se více soustředit na energetickou efektivitu a eh, obnovitelné zdroje? Děkuji, paní Hall. Minutu a půl má slovo pan Turmes. Pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové, Dramatické události v Japonsku nám ukazují, že jediný absolutní, absolutně bezpečný eh, zařízení atomové, tedy atomová elektrárna je ta, která nikdy nebyla postavena nebo která byla eh, vyřazena z provozu. Nic jiného není pravda a občané v Evropě to vědí. A poněvadž to vědí, chtějí od nás energickou odpověď. A to odpovědí může být jedině to, že budeme mít vizi budování Evropy jako Evropy stoprocentně obnovitelné. Kombinace zateplení budov, efektivního využití energie je také v dopravě a ve výrobě, využívání obnovitelných zdrojů a přechodně také zemního plynu může tuto vizi postupně realizovat. Současná otázka, pane komisaře, je taková, že vy pracujete na harmonogramu energetiky do roku 2050. Jste připraven spolupracovat s námi na takovéto vizi? Jste přesvědčen, že tato tzv. cestovní mapa může být také využívána a ne eh, pouze eh, pro jednání mezi informovanými kruji v Evropě o jiné budoucnosti Evropy? Děkuji, pane Turmes. Na minutu má slovo pan Šimansky. Dobře, děkuji. Pokud bychom měli vyvodit určité ponaučení z toho, co se stalo v Japonsku, tak první věc dát si pozor. Je třeba eh, se eh, tedy eh, si uvědomit, že zbavit se jádra není řešením problému. To ne. My dokonce u našich hranic budeme mít eh, další a další eh, jaderné elektrárny, tedy zrovna za našimi hranicemi, které eh, unikají kontrole našich regulačních orgánů. A v Kaliningradu třeba a v Bělorusku probíhají podobné investice. to je špatná zpráva pro konkurenceschopnost našeho sektoru energetiky a pro náš průmysl

Děkuji, pane Ransdorfe. Na minutu a půl má slovo pan Líze. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Já podporuji společnou rezoluci celým srdcem. Zejména dva signály směrem k zodpovědným osobám v členských zemích a také našim obyvatelům. Potřebujeme společná pravidla na ochranu proti atomovými Eh, a to mluvím nebezpečím v celé Evropě, tady ty hříčky malých států, ty musíme odkázat do historie. 180 kilometrů od Štrasburku se nachází dvě starší elektrárny, které předběžně byly eh, eh, vypnuty. 100 kilometrů odsud je další reaktor, který není o nic bezpečnější my tady skutečně potřebujeme společná kritéria a to eh, na velice vysoké úrovni. Pokud se týče eh, právního základu, já myslím, že i s tím současným můžeme jít daleko dál, než jak je tomu nyní. Za druhé, členské země některé budou vypínat atomové elektrárny dříve a my chceme říci, aby toto nebylo nahrazováno dodatečným dovozem plynu z Ruska. My v bodě 21 a 22 ukazujeme směr. Chceme efektivnější využití energie, chceme obnovitelné zdroje. Vy jste, pane komisaři, sám předložil plán zvyšování efektivnosti a teď jde o to, abychom spolu s většinou v tomto parlamentu eh, vypracovali závazné cíle. Nechceme fosilní zdroje, chceme mít eh, obnovitelné zdroje za rozumnou cenu. Děkuji, pane Líze. Na minutu má slovo paní Trautmann. Pane eh, předsedo, pane komisaři, i jádro to je energie bez CO2, ale také je i přechodná, protože vychází z vyčerpatelných zdrojů a je potenciálně nebezpečná. Priorita po Fukushimě je, abychom se vyjádřili k bezpečnosti našich e, elektráren. Tyto zátěžové testy se musí provádět koordinovaně na úrovni celé Evropy i vzhledem k našim blízkým sousedům. Musíme pracovat podle striktních norem a velice transparentně. A dále Boj proti oteplování eh, klimatu planety, to znamená koherentní ambiciozní politiku, pokud jádro nám umožňuje menší emise CO2 do atmosféry, proto abychom vyráběli nezbytnou energii, tak nesmíme ale na tom záviset. Země jako Francie, která má jaderné elektrárny, tak mm, je třeba, mm, aby tedy eh, tedy se zamyslela nad svým energetickým mixem, abychom se všichni zamysleli nad těmi obnovitelnými, obnovitelnými zdroji, které by měly v dlouhodobém horizontu pokryt naše potřeby a musíme se zamyslet nad bezpečností nejenom jaderných elektráren, ale dodávek v celé Evropské unie, tak, aby země se nedostaly ekonomicky do problému. A nakonec skutečná solidarita znamená vytvořit eh, společenství energie. Děkuji paní Trautmann, na minutu má slovo paní eh, Prevanš. Děkuji, pane předsedo. Bezpečnost, ano, to mohu jedině podpořit všechno, co řekli kolegové o nezbytné nezávislosti těch, kteří mají dělat zátěžové zkoušky. A ta pravidla musí být stanovena na úrovni společenství, ale nepleťme se, máme staré elektrárny, které byly koncipovány bez ohledu na kumulaci rizika, tudíž bez ohledu na zátěžové testy nikdy nebudeme mít naprostou jistotu s elektrárnami tak, jak existují a toho si musíme být vědomi. A já si nemyslím, že by v současné době většina evropských občanů akceptovala platit cenu za eh, jadernou havárii. To je luxus, který si nemůžeme dovolit. Čili je potřeba organizovat postupné opuštění tohoto. Eh, musíme brát v úvahu ekonomické potřeby, eh, jaderné, energetické potřeby, skleníkové plyny a tak dále. Jak to učinit? Musíme k tomu využít ten velký evropský projekt, který by znamenal opuštění jádra. Claude říkal 15 let, to je asi optimální optimistické, bude to asi delší doba, ale je to velký projekt, který by mohl Evropany zmobilizovat, který by mohl vrátit důvěru v nás i v instituce, protože za Fukushimou, pane předsedo, je patrná zase nedůvěra vůči veřejným orgánům a kontrolním orgánům. Toho je třeba si být vědomý. Děkuji, paní Lepáš, paní Trotman. Pan Rubik eh, ukázal modrou kartičku, chce mít otázku na vás. Souhlasíte? Pane Rubik, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl proslovit paní kolegu Trantmanovu. Eh, ve Francii existuje model nezávislého regulátora. No který a toto odvádí velice dobrou práci. Domníváte se, že francouzský model by byl použitelný v celé Evropě, aby tedy podle něho byl vytvořen evropský regulátor? Děkuji kolegovi Rubikovi za tuto otázku. Já si myslím, že francouzský regulátor je nezávislý, jeho prohlášení jsou toho důkazem a podle té logiky, co jsem říkala, eh, myslím si, že bychom měli mít nezávislého regulátora na evropské úrovni a mít eh, kontrolní prostředky, které zajiští, zajistí jeho nezávislost a skutečnou kompetentnost. Volante Roger, Chcete se eh, na něco zeptat, eh, paní Trautmann? Souhlasíte s otázkou? Ano. Eh, v této věci, pane, paní Trautmanová, nezávislá na papíře ano, ale vzhledem k jejímu složení a vzhledem k tomu, že neexistuje pluralita mezi lidmi, kteří tvoří tento orgán, tak to vyvolává mnoho otázek. Pane eh, předsedo, na národní úrovni se vždycky dá eh, spochybňovat složení výboru a v tom souhlasím s paní Lepáže. A myslím si, že brzy nastane období, kdy pluralita bude zajištěna lépe, nicméně já nechci spochybňovat poctivost práce těch, kteří svůj, eh, jak si svůj úkol berou vážně, konkrétně pana Lakoste. Takže teď jsou všichni spokojeni s odpovědí paní Trautmann, tak můžeme pokračovat výborně. Ano, jak tady slyším, že ať je Francie. Eh, takže nyní dávám na minutu slovo panu Tošenovskému. Předsedo, pane komisaři, již několik týdnů s napětím sledujeme neuvěřitelný boj v Japonsku s, giga, s dopady gigantického zemětřesení a následného tsunami. I já obdivuji, jak to Japonci zvládají

panují nejrůznější názory na jadernou energii, zda ano či ne. A to tež platí uvnitř politických skupin. Na jedné straně tady máme japonskou katastrofu, obrovský problém. A my jsme zahájili debatu, přičemž výsledkem by mohla být velká šance, abychom se věnovali zejména jedné otázce a to jsme schopni společně zvýšit bezpečnostní standardy a můžeme také větší zodpovědnost přenést na evropskou úroveň, na úroveň společenství. Mně se všem něco nelíbí. Eh, totiž eh, kolegové eh, vytvořili text, který se soustředuje na to, aby se posílila spolupráce a bezpečnost v Evropě. A proto já se chci zeptat, zda není čas, abychom tedy otázku eh, opuštění či neopuštění eh, a jaderné energie, nadšení či odmítání jaderné energie. Eh, zda bychom to neopustili, nebylo by to lepší. Soustřeďme se velkou většinou na to, že chceme větší bezpečnost a že chceme odpovědnost na evropské úrovni. Já si myslím, že to by bylo odpovědné a více uděláme pro téma poučení z tohoto, eh, co se stalo. Já bych prosil, abyste toto zvážili. Děkuji, pane Royal. Ano? What an afternoon. Okay. To je teda odpoledne. Pane Royal, akceptujete? Tak prosím, paní Harms. Pane Rele, vy víte, že já jsem neustále pro další rozvíjení bezpečnosti v atomové oblasti. Já jsem eh, příliš nebyla úspěšná u směrnice eh, o jaderné bezpečnosti před dvěma eh, lety, protože velká většina tohoto parlamentu byla proti maximálním bezpečnostním standardům. A teď tady máme ještě další problém, když hovoříme o společné důvěře tak parlament v této věci prostě mm, nemá žádné pravomoci zodpovědnost za atomovou bezpečnost, za zátěžové, eh, zátěžové testy. To všechno je zodpovědnost z Euratomu. A parlament zde má opravdu velmi slabé slovo. Jestliže nyní říkáte, že do budoucna eh, chceme být proti staré smlouvě Euratom a místo toho chceme spolurozhodování a transparentnost, tak si možná budeme rozumět lépe. tak eh, já jsem zcela nechá, nepochopil, kde byla otázka paní Harm, tam žádná totiž nebyla, ale to za stolik nevadí. Já se budu eh, dále snažit o to, abych využil této šance. Víme, že pozice jsou naprosto kontroverzní v této otázce. Je to tak? Eh, pane Šulci, zkusme přece jenom eh, vážně eh, toto brát. Je to opravdu velký signál. Zodpovědnost, respektive kompetence tam nebo tam. Eh, jestliže se postavíme zodpovědně k otázce více bezpečnosti, tak v té rezoluci je skutečně mnohem víc, než na čem jsme se kdykoliv dříve dohodli. A je to eh, více, zachází to mnohem dále, než kam jsem byl dříve ochoten jít. Ale ano, více bezpečnosti a více Evropy, pokud se na tom zhodneme, pak je to dobrý signál směrem k členským zemím. Ale pokud se budeme zítra hádat o eh, výstup z atomové energie nebo ne, tak to asi mu moc nepomůžeme. O tom jde. Děkuji. Yes, please, please. Come on, behave yourselves. Tak prosím, eh, uklidněte se. Pan Chichester, procedurální technická poznámka. Pane předsedo, já jsem velice uražen. Eh, paní Harms mi téměř vzala mikrofon a ona eh, mávala tedy modrou kartou a já jsem jaksi insultován, protože nejsem předmětem stejného zacházení. Yes. Mr. Royal, again? No, yeah. Yeah. Mr. Royal? Pan Royal, eh, pane Royle, eh, akceptujete další dotaz? Eh, pane Rule, já se chci zeptat, jestli jste změnil osobní pozice. Tento Toto je eh, věc, která je stará 30 let. My jsme tenkrát proti tomu demonstrovali a eh, tenkrát nám říkali, že toto riziko nastává jednou za 10 tisíc let. Ale teď pan Schindler říká ano, 10 eh, tisíc let, ale krát 400 eh, atomových eh, elektráren, tak to znamená co 25. Každý 25 let tady máme katastrofu. Černobyl, Fukushima a co bude dál? Opravdu si myslíte, že atomové elektrárny jsou bezpečné? A nebo jestli, myslíte si, že jedinou bezpečnou jadernou elektrárnu na světě je Zwentendorf? Pane Royle, máte 30 vteřin, prosím, nezapomeňte na to. No a jak to, že tedy dotázatel má daleko víc času? To je skutečně velice spravedlivý jednací řád. Můj postoj se samozřejmě změnil, ale ne zásadně. Já eh, skutečně jsem Eh, změnil názor a já říkám, že budu pro tuto rezoluci, pokud zůstane tak já. A je to velký posun oproti loňskému roku. Jestli je to pro vás dost nebo málo, je to prostě tak. A já myslím, že je nejlépe, kdybychom tu rezoluci schválili jednohlasně. Dobře, tak teď se trochu uklidníme a budeme pokračovat s rozpravou. Na minutu má slovo pan Leinen. Já vy jste eh, slyšeli to, co říkal eh, předseda výboru eh, průmyslového. Já jsem předsedou výboru pro životní prostředí, čili my nejsme na jedné vlně. Myslím si, že maximální bezpečnost atomových elektráren to je samozřejmá věc, tady se shodujeme, ale ono to nestačí. Já si myslím, že skutečně je třeba změnit postoje, postoje daleko hlubším způsobem a fundamentálnějším způsobem. Chceme mít maximální bezpečnost EU, pak potřebujeme také scénář opuštění technologie, eh, s který má rizika, eh, jaká prostě nemůžeme zdůvodnit v takto hustě osídlené Evropě. Tady jsou někteří, kteří možná už eh, změnili názor dostatečně, ale vy se pořád držíte starých eh, vzorců. Čili já doufám, že budeme mít jako výsledek harmonogram opuštění atomové energie a to čekám od vás taky, eh, pane komisaři. Výsledkem těch testů by měla být také představa, jak z atomu ven. Děkuji, pane Lajnené. A na minutu a půl má slovo pan Kančan. Hm, děkuji, pane předsedo, pane komisaři, pane ministře, paní ministrině. Já si myslím, že především je třeba vyjářit soustrast obětem katastrofy. Skutečně to byla katastrofa v Japonsku. A situace je velice zneklidňující, ale úkolem naší politiky nemá být rozhodovat v nějaké situaci paniky a ukvapeně, ne, ale eh, korektně přistupovat k realitě. A je eh, eh, toto důležité. Vycházím z dvou premis. Za prvé, nebe jedno a země, planeta je také jedna pouze, takže my musíme společně řešit tuto problematiku. A druhá úvaha, vždycky musíme především se snažit o udržitelný rozvoj a to není pouze jedna komponenta tohoto rozvoje. Ne, tam jsou tři komponenty, které musí být kombinovány a to je ekonomika, životní prostředí a sociální aspekty a pokud se nám to nepodaří, tak to nepůjdeme správným směrem. Toto usnesení, které bylo předloženo a se kterým plně souhlasím, je usnesení které mělo velkou podporu a já myslím, že je třeba, aby všichni na sebe vzali svůj díl odpovědnosti k tématu bezpečnosti, k tomu, jak bychom měli vyvodit a ponaučit se z této situace a jak eh, eh, nakonfigurovat budoucnost, eh, podle kterých parametrů a především bychom měli rozhodovat o účinnosti energetické, o obnovitelnosti energii, ale je třeba si uvědomit, že mm, mm, bez mm, tedy inovací a vědy a výzkumu, tak e, se nám to nepodaří, to bude nerealizovatelné. Děkuji, pane Kančane. A předsednictví bylo informováno, že dnes jsou narozeniny, má pan Leinen narozeniny. Vše nejlepší k narozeninám, pane Lajnene. A nyní na minutu má slovo paní Hercog. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, biztos úr, kollégák. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Jaderná bezpečnost musí mít lidskou tvář, tak aby systém mohl fungovat a uzavírání a otevírání zařízení, legislativní opatření, to jsou všechno lidské činnosti a nejdůležitější součást vlastně je, jsou lidské vědomosti a jejich nejlepší, jejich nejlepší využití. Zachování těchto vědomostí a jejich aplikace jsou nezbytné, ať už se jedná o fungování jaderné elektrárny, nebo o uzavření takové elektrárny. Já souhlasím s těmi zátěžovými testy. Myslím si, že bychom měli transponovat získané zkušenosti do směrnice o jaderné bezpečnosti. A je potřeba provádět přeshraniční kontroly už proto, aby se uklidnila veřejnost. A musíme dělat všechno proto, aby národní orgány mohly zasáhnout a abychom my taky mohli zasáhnout v případě potřeby a souhlasím také s tím, abychom se osvobodili všech těch eh, eh, odpadů, které jsme za posledních 60 let vyrobili. Co je důležité, je, že musíme věnovat velkou pozornost tomu, že 500 milionů eh, Evropy musí žít bezpečně. Na minutu a půl má slovo pan Frank pane eh, předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Jedná se dnes o zlepšení jaderné bezpečnosti, nikoli o spochybnění civilního využití jádra, eh, které představuje zásadní součást energetické nezávislosti a boje s, s plyny z, CO2. Eh, evropská iniciativa realizovat zátěžové testy ve všech jaderných elektrárnách je rozumný a nezbytný krok, který odpovídá očekávání evropských občanů. Tyto zátěžové testy je třeba realizovat na základě společného postupu, společných kritérií a metodiku je třeba svěřit evropským orgánům jaderné bezpečnosti. E, státy sousedící s Evropskou unii by se měly také podřídit takovým testům vzhledem k přeshraničním rizikům. Ale kromě těchto testů bude muset Evropská unie usilovat o harmonizaci mezinárodních norem na nejvyšší úrovni. V rámci G20 a Mezinárodní agentury pro atomovou energii na základě cílů Asociace regulátorů západní Evropy pro nové reaktory. Uvnitř Evropské unie musíme podporovat a intenzifikovat spolupráci mezi orgány národní bezpečnosti a Evropská unie musí sloužit za vzor, ať co se týče posílení pravidel nebo eh, úsilí v oblasti solidarity. Tváří v tvář takové katastrofě vytvoření evropské eh, civilní obrany si myslím, že je naprosto nezbytné. Děkuji, pane Franko. Na minutu má slovo paní Van Brempt. Děkuji, pane předsedo to je, je pravda. V každé frakci je část těch, kteří jsou pro a část, kteří jsou proti. Ale po mě nechápu, že někdo může zůstat stále zaslepený. Došlo k havárii eh, a celá řada faktorů vedla ke katastrofě, kterou si můžeme klidně představit i u nás, protože nulové riziko neexistuje. A proto je třeba udělat tři věci. Za prvé zátěžové testy jak říkal pan komisář, otevřené, transparentní a velmi přísné. A musíme z toho také vyvodit příslušné závěry. A druhá, to je druhá etapa. Pokud to není bezpečné, musí se to zavřít. A je třeba také dbát na postupné opuštění jádra. Eh, jaderné elektrárny byly postaveny pro mm, na dobu třeba 30 let a po 40-50 letech jsou stále ještě v provozu. To je nepřijatelné. A za třetí by je, je, je neuvěřitelné, aby se stavěly nové jaderné elektrárny, protože jediné řešení je sázet na obnovitelné zdroje. Děkuji, eh, paní Van Brent. A nyní minutu 30, pan Sonik. Eh, děkuji, pane eh, předsedo. 26. dubna eh, pro, pro, uplyne 25 let od havárie v Černobylu a my si všichni pamatujeme oběti, které tato havárie měla. A současně si pamatujeme, Současně s touto připomínkou bych chtěl vyjádřit svoji hlubokou soustrast s japonským lidem, který také bojuje s jadernou pohromou. C, eh, Cezium 137 eh, eh, eh, má velice dlouhý poločas rozpadu a na Ukrajině je stále ještě kontaminovaná zemědělská produkce, jsou tam ještě kontaminované ryby a voda podle měření Greenpeace. A oblast kontaminace je Eh, minimálně 30 eh, kilometrů eh, kolem Černobylu. V Evropě existuje 165 reaktorů v Unii a, na, a v okolí a Bělorusko zahajuje výstavbu nové jaderné elektrárny. My nevíme, jaké bezpečnostní normy budou aplikovat. Ale v každém případě v případě, ať budou ty standardy jakékoliv a výsledky jakékoliv, promiňte pane Soniku, ještě okamžik. Mohl byste to číst trochu pomaleji, pane Soniku? Powtórzę, že při granicách Unii evropské jsou v té chvíli instalované. Takže já to zopakuji. Bělorusko v současné době staví jadernou elektrárnu u e, e, hranic Evropské unie. Já si e, nemyslím, že by členské státy měly nakupovat elektřinu z těchto elektráren, jestliže neabsolvují stejné zátěžové testy. Děkuji na minutu. Má slovo pan Enčiu. Vážený pane předsedo, především chci říct, vyjádřit soustrast eh, Japoncům, eh, kteří, mm, které postihlo toto neštěstí. Fukushimská havárie ukázalo, že eh, mnohé atomové elektrárny nemusí být bezpečné a proto musíme tomuto věnovat větší pozornost. Já tedy věřím, že zátěžové testy jsou velice důležité a měly by uh, proběhnout co nejdříve. Neměli bychom ovšem padnout do emocionální pasti definitivní postojů k atomové energii. My prostě eh, musíme využívat ty zdroje, které máme a rozhodují si o tom členské země sami. Evropská unie by měla rozhodovat pouze o tom, že normy bezpečnosti musí být na maximálně možné úrovně. Jinak energetický mix, eh, ten se musí opírat o vědeckou objektivnost. Děkuji, pane Enčiu. Na minutu a půl má slovo pan Karins. Pane předsedo, kolegové, atomová energie v Evropě je zhruba třetinovým zdrojem eh, elektrické energie eh, v Evropské unii. Pokud bychom chtěli tento podíl dramaticky změnit, máme dvě možnosti. Buď to uhlí nebo zemní plyn. Obě alternativy jsou ovšem spojeny s vlastními problémy. Eh, uhlí je zdrojem CO2 a plyn se dováží převážně z Ruska. To znamená, že máme krátkodobě tato dvě řešení. Nejdůležitější ovšem je zvýšit úroveň bezpečnosti. Nicméně, kolegové, nebude stačit, když je budeme zvyšovat pouze v Evropě. V našem sousedství, v Rusku a Bělorusku se pokračuje také v rozvoji atomových reaktorů, a to bez účasti na naší debatě maximální standardy tedy musí platit nejenom v Evropě, ale v celém světě a zejména u našich sousedů v Rusku a Bělorusku. A za druhé, Evropě krátkodobě můžeme posílit eh, vlastní opatření v oblasti eh, efektivnějšího využívání a úspor energie a samozřejmě také využití obnovitelných zdrojů, jako je voda, slunce a biopaliva. Dlouhodobě je třeba zavádět úsporná opatření, tak aby vítr, slunce a biomasa mohly snižovat naši závislost na dovozech a na atomu. Děkuji. Na minutu má slovo pan Pirilo. Děkuji, pane předsedo. Zprávy z eh, elektrárny Fukushima jsou velice zneklidňující a hodně byly překročeny limity bezpečnosti a nevíme, co se stane v blízké budoucnosti chyběla jasná komunikace a transparentnost. Je je třeba tedy okamžitě provést ty eh, zátěžové testy a pokud eh, skončí nějak překvapivě, tak musíme odvážně je uzavřít. My musíme mít jasné mezinárodní vysoké eh, parametry bezpečnosti a ty potom používat pro stavbu nových. Je třeba tedy eh, předcházet eh, nezvratným škodám, které by mohla, mohl tento zdroj eh, způsobit. A je třeba tedy mít takové politiky, které budou řešit zdroje energií, budou řešit výzkum, vývoj nových technologií a nových obnovitelných zdrojů. A nakonec je třeba otevřít diskuzi, která do toho zapojí i místní samozprávy a občany. Děkuji, pane Pirilo, a na minutu a půl má slovo paní Jordan. Strinjam se s kolegy, kteří se odejali, aby morali za Vážený pane předsedo, já souhlasím s kolegy, kteří řekli, že musíme zajistit eh, jadernou bezpečnost na evropské úrovni, ale tady je třeba vzít v auto, že bezpečnostní kultura, to je velice široký pojem a to znamená, že musí být zajištěné také finanční zdroje, lidské zdroje, bezpečnostní standardy a nezávislý dohled. To všechno musíme brát v úvahu při definování evropských bezpečnostních standardů. To samozřejmě neznamená, že bychom snad nevěřili stávajícím institucím, ale je třeba zajistit, aby na této institucionální úrovni také platili maximální standardy. Někteří říkají, že členské země nemají zájem, ale kdo to je, ty členské země? Eh, pokud se zeptáte přímo občanů, uvidíte, že občané eh, nemají nic proti tomu, aby tato kompetence byla přenesena na evropskou úrovni, aby se nezavíraly eh, atomové elektrárny z politických důvodů. Japonsko má několik atomových elektráren, ale pouze jedna z nich byla takto postižena. My potřebujeme mít rozumné argumenty a vědecká fakta a potřebujeme provést vědeckou analýzu. Zanalizovat, co se ve Fukushimě skutečně stalo, abychom věděli, jaké byly příčiny této nehody. My se nyní chystáme schválit směrnici o atomu atomovém odpadu a je to příležitost ukázat, že to myslíme vážně. La señora Alfano. Paní Alfano eh, má modrou eh, kartičku, tak prosím, souhlasíte? Dobře, máte slovo, paní Alfano. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla zeptat kolegyně, zdali tisíce nebo mm, mm, mm, mrtvých, to není kritérium, se kterým bychom měli pracovat a ne eh, říci, že nejsou dostatečné podklady, které nám říkají, že jaderné energie, eh, eh, jaderná energie je nebezpečná. Neměli, neměl by nám stačit ten fakt těch tisíců mrtvých v Japonsku. Merkis. Luka Merkis. Paní Merkis. Uh, Děkuji, pane předsedo. Kolegové, jenom otázka. Kolik jaderných elektráren má eh, havarovat, než posoudíte, že to stačí? Protože říkáte, že tady jde jenom o jednu elektrárnu, která měla havárie, ale ono to není vlastně jedna, to je šest, šest reaktorů, tak kolik jich bude muset být, abyste změnila názor? Ça va? Come on. Tak prosím. Eh, chvála lepa. Today we'll be here until very late, eh? Dneska tady budeme uh, hodně pozdě. Um, withdraw my, my uh, catch the eye if I can put the... Eh, já nebudu chtít catch the eye, pokud se můžu zeptat nyní. Existuje v Kryšku ve vaší zemi atomová elektrárna, Eh, která eh, je na ní políženo poněkud eh, kriticky, poněvadž je v seismické oblasti. Jste ochotná připustit, aby toto byla jedna z prvních elektráren, která bude objektivně přeskoumána zatěžovými testy, tak aby občané si mohli být jistí, že Eh, tato elektrárna eh, není nebezpečná, případně, že je možné i eh, tu bezpečnost zvýšit. Děkuji. Paní Jordan. No. Děkuji. Je pravda, že v Japonsku jsou tisíce obětí, ale já, a já s nimi samozřejmě sympatizuji a věřím, že Evropská unie by také měla poskytnout všechno možnou pomoc, ale já jsem proti zneužívání těchto obětí pro boj s jadernou energetikou. Tento boj může být ideologický a my potřebujeme analyzovat příčiny, které vedly eh, k té jaderné havárii. My musíme zjistit, zda takové havárie vůbec můžou nastat v Evropě a nesmíme míchat oběti přírodní katastrofy s s obětmi, tedy eh, oběti tsunami a, a eh, a zemětřesení s obětmi jaderné havárie. A další otázka, kolik, kolik má být kolik musí nastat havárií, aby mi to stačilo, tedy to byla další otázka. Já jsem zmínila jednu eh, elektrárnu, která má několik reaktorů. My víme, že v Japonsku existuje několik jaderných elektráren, a každá havárie se musí brát velmi vážně. Ne jenom havárie, ale je třeba brát v úvahu veškeré události, které jsou klasifikovány e, na nižším stupni a musíme se ponaučit z takových událostí. Ale tento případ ukazuje, že jedna havárie nemůže být záminkou k tomu, aby se řeklo, že jaderná energetika má být zrušena. A myslím, že tam byla ještě třetí otázka. Ok, 30 seconds, come on. 30 vteřin, prosím. Naša država je... V mojí zemi proběhne také zátěžový test jaderné elektrárny a proběhly testy. Rakousko je velice aktivní v této oblasti a podílalo se na tom a prováděly se testy seismické bezpečnosti, čili to je, to je průběžný proces a já jsem přesvědčená, že všichni lidé ve Slovensku se shodnou na tom, že takovéto zátěžové testy se mají konat, ale my jsme jaksi malý jaderný stát a jsme zvyklí eh, na eh, mnoho mezinárodních kontrol více než větší státy, které mají více jaderných elektráren. Děkuji, minutu a půl má pan Sejbr. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Já jsem taky Rakušan a samozřejmě Krško nám všem dělá starosti. Já doufám, že to ujištění, které nám dala paní kolegyně Jordan, bude dodrženo. Nicméně nyní eh, máme starosti o eh, japonské obyvatelstvo, které je takto postiženo my bychom měli uvažovat a také v Evropě eh, bychom se měli začít učit z této krize. A já myslím, že eh, krátkodobě se můžeme poučit eh, v jedné věci a sice masivně zvýšit bezpečnost evropských reaktorů. Také bychom měli eh, zřídit evropskou ochranu proti katastrofám, eh, poněvadž eh, tak tady v těchto oblastech je třeba spolupracovat přeshraničně. Dlouhodobě bychom měli připravit společný scénář opuštění atomové energie, poněvadž ukazuje se, myslím, že současný stav techniky je příliš nebezpečný a to dlouhodobě riziko, myslím, že eh, je napříč všemi frakcemi vnímáno, ale ta bezpečnost, která nám je slibována už mnoho let ze všech stran, tady prostě není zajištěna. A jednoduše a prostě tyto zatěžové testy musí přeskoumat kumulaci různých rizik. A výsledkem musí být eh, prostě realistické, eh, realistické scénáře. Tsunami, eh, to se nás asi týkat nebude, ale seismické oblasti v Evropě samozřejmě máme. Děkuji, minutu a půl má pan Marinesku. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já nejprve chci vyjádřit obdiv a Uh, úctu vůči Japoncům, jak se chovají v takovéto mimořádné situaci, eh, do které se dostali. A potom naše rozprava o budoucnosti jádra, měla by ta rozprava skončit, anebo bychom měli jít před, dopředu. Já si myslím, že se musíme chovat vyváženě a vzít do úvahy všechny dimenze problému, ať je to bezpečnost, eh, změny klimatu a tak dále. Ta to, naše politika by měla vycházet z mixu obnovitelných energií a tradičních energií mm, s bezpečnými technologiemi, včetně té jaderné. Dále bychom měli e, e, i se pustit do e, efektivního výzkumu obnovitelných zdrojů. Měli bychom tedy mít nové zdroje dodávek tradičních zdrojů, tradičních energií. Výzkum a vývoj a Eh, lepší, modernější technologie by měly právě se snažit o snížení eh, eh, špatného dopadu tradičních energií na životní prostředí. Je třeba se snažit vylepšit stávající technologie tak, abychom mohli dosáhnout vyššího, tvrdšího standardu. A tyto zátěžové testy by měly vzít do úvahy všechny rizikové faktory, přírodní rizika, ale i rizika způsobená člověkem a e, výsledky testů by měly být jasné v tom smyslu, kdo projde testem, tak může pokračovat v provozu, kdo ne, tak se musí uzavřít. A také bychom měli přijmout strategii, jak skladovat e, jaderný odpad, e, spíše než tedy zavírat elektrárny. Veřejné mínění by mělo věřit, mít důvěru v tuto energii, a tak bychom to měli také komunikovat. Dobře, kolegové, máme 34 žádostí o slovo v Catch the Eye. Již jsme měli velice živou diskuzu, diskuzi, hodně modrých kartiček, já jsem byl velice štědrý k času, který jsem vám dával, takže v žádném případě nemohu dát slovo 34 uchazečům a budu tedy aplikovat eh, právo, které mám s vaším dovolením a dám eh, dvakrát slovo EPP, dvakrát socialistům, jednou zeleným a jednou EFD, ne, jedno, jedno slovo liberálům, jedno zeleným, jedno EFD a jedno nezařazeným. Paní Andrie Kene má slovo. Děkuji, pane předsedo. Krátký komentář, co se e, týče jaderných zařízení při hranicích Unie. Už tady byla zmíněna řada případů. Dva jaderné projekty v Kaliningradu, v Ruské federaci, eh, což sousedí s eh, Litvou, Baltským mořem a Polskem a druhý projekt v Bělorusku, kde by měla být elektrárna postavena 20 kilometrů od litevské hranice. Eh, když celý svět sleduje vývoj ve Fukušimě, Bělorus Běloruská vláda 15. března a ruská e, společnost e, uzavřeli smlouvu s tím, že Rusatom dokončí e, jadernou elektrárnu v Bělorusku v roce 2018 a Rusko poskytne Bělorusku půjčku na financování tohoto projektu. Takže jedná se o projekty které v současné době jasně eh, jsou v rozporu s konvencí ESPO, co se týče eh, dopadu na životní prostředí. Děkuji. Paní Tykau má slovo. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Rozhodnutí komise Eh, mm, podrobit eh, jaderné elektrárny eh, těm zátěžovým testům, to vítáme, ale samozřejmě je třeba přijmout společná kritéria, abychom mohli do budoucna případně zlepšit bezpečnost elektráren. Dnes v Evropské unii existuje více než 130 elektráren. Členské státy eh, jsou kompetentní za eh, svůj energetický mix, ale jaderná bezpečnost je odpovědností nás všech. Měli bychom tedy přijmout usnesení o bezpečnosti jaderných elektráren uvnitř EU. Zdůrazňuji také, že investice do bezpečnosti elektráren eh, by Eh, eh, měla tedy zlepšit i eh, provoz hm, těchto elektráren, aby se nezvyšovaly náklady na jejich provoz. Měli bychom se snažit ale jít cestou především obrovitelných zdrojů třeba v dopravě a v podobných tras, hm, sektorech. A nyní má slovo paní Maky. Asia, että eu haluaa jäsenmaissaan je dobře, že Evropská unie chce, aby ve svých členských státech a v sousedství proběhly zátěžové testy. E, slabé místo tohoto systému je, že testy nejsou povinné a Evropská unie E, prosí, aby laskavě proběhly. Druhá slabá stránka je ta, že Evropská unie nestanovila společné normy. Je naprosto nezbytné, aby takové společné normy existovaly. A za třetí, nezávislé orgány by měly ty testy realizovat. Já vůbec nevěřím tomu, že národní orgány e, e, prohlásí, že v jejich zemích došlo k nějakým zanedbáním kontrol a podobně. Je třeba, aby aby to byly skutečné testy a musí eh, naplnit určité normy, musí být nezávislé a svěřené nezávislým orgánům. Děkuji na eh, minutu. Má slovo paní Rivasi. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla kolegům připomenout, že havárie ve Fukushimě ještě neskončila a že ještě existuje nebezpečí výbuchu eh, jádra eh, reaktoru. A chtěla bych se zeptat komisaře Otingera, eh, realizace těch zátěžových testů, jak právě říkala kolegyně, jak to uděláte, abyste za prvé měli jistotu, že všechna kritéria, která jste ve výboru ITRE zmínili, že každý členský stát, který má jaderné elektrárny, vezme v úvahu. Jak donutíte členský stát, který odmítá eh, aby eh, nezávislí odborníci zkontrolovali jeho elektrárny, protože mezi námi pokud to budou zase ti samí, kteří kontrolují sami sebe, tak si neumím představit, jak ty vaše zátěžové testy aplikovat. Je potřeba, aby to byla nezávislá struktura, která zkontroluje ty elektrárny eh, v každé zemi. A jak to uděláme, aby sousednící státy, vy jste hovořili o Arménii, Mezamor nebo Bělorusko a podobně, eh, jak parlament vás podporuje, pane komisaři, ale jak to chcete udělat? A co se týče odpovědnosti, my máme skutečnou odpovědnost a sice postupné opuštění jaderné energetiky a my musíme navrhnout scénáře opuštění jádra. To je jediný způsob, jak se vyhnout příštím haváriím. Eh, Slovo má pan Paška. Děkuji za slovo, vážený pan Děkuji za slovo, pane předsedající. Poškození jaderné elektrárny ve Fukušimě z důvodu přírodní katastrofy ukazuje, že v těchto případech je potřeba především klást důraz na bezpečnost. Proto je správné, že se komise rozhodla učinit zátěžové testy všech elektráren jaderných v Evropské unii. Naši občané mají na tyto testy právo a tyto testy nás mohou upozornit na případné nedostatky a rizika, kterým se můžeme vyhnout. Nepochybuji o tom, že důsledkem zjištění těchto auditů budou závažná rozhodnutí, která nás donutí a, a provozovatele elektráren donutí, aby ty nedostatky okamžitě e, e, napravili a neobcházeli bezpečnostní kritéria, která jsou předpokladem fungování jaderné elektrárny. Pane komisaři, evropská veřejnost od nás očekává otevřený a čestný dialog a definici nových bezpečnostních emisních limitů pro všechna elektri- energetická zařízení v Evropě. Děkuji za pozornost. Děkuji. Slovo má paní Bertman. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, atomová katastrofa nám v Japonsku ukázala jedno. Příroda je silnější a mocnější než člověk. Je tedy nejvyšší čas, abychom staré a v sejmické oblasti se nacházející atomové elektrárny eh, odpojily od sítě a v dlouhodobém horizontu se zcela vzdaly atomové energie. Nechceme další eh, Černobyl. Pokud se týče eh, pokud se týče ozáření potravin z Japonska, já nevím, chcete nás skutečně, chcete nás skutečně nechat ozářit? Investujme do alternativních energie určitě existují bezpečné, jsou šetrné k lidem, k životnímu prostředí a vytvářejí nová pracovní místa. Děkuji, slovo má paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Tato rozprava by měla být o bezpečnosti, ale eh, samozřejmě můžeme jít dále a to je spíše diskuse tedy o energetickém mixu, ale já bych ráda, abychom o tom diskutovali, až komise předloží cestovní mapu o energetice. A pokud je o bezpečnost, já se ptám komisaře, máme používat slovo stres test, zátěžové testy, tam se to používalo u bank a tam to trochu selhalo, takže já bych ráda, abyste používali safety assessment, hodnocení bezpečnosti, hodnocení rizika a já se ptám, eh, co bude následovat po těch, po těch testech a provede se to na všech elektrárnách, eh, včetně toho zařízení pro zpracování odpadu, protože především eh, Xenofield u irské hranice, to mi leží na srdci. A my musíme tedy se zabývat bezpečností elektráren teď, ale bohužel někteří kolegové říkají, že my hodně závisíme na jádru i ty země, které nemají tyto elektrárny na území. Takže bezpečnost je zásadně důležitá. A teď se podívejme do další fáze, a to je energetický mix, obnovitelné zdroje. To je ta snadná odpověď. je, pardon, to také není ta snadná odpověď. Děkuji a nyní má slovo pan Arsenis. Děkuji, pane předsedo. Eh, potřebovali jsme 25 let na to, abychom zapomněli na Černobyl a japonská katastrofa stačí, abychom si na to vzpomněli znovu. Zdá se tedy, jakoby eh, celé Japonsko bylo nebezpečné, nikoli atomové elektrárny. Je to už 25 let a my nadále trváme na atomové energie. Měli bychom je okamžitě zavřít a zabránit výstavě nových. Potřebujeme skutečně Eh, nukleární fórum, které zhodnotí i ekologické dopady atomové energie. A je třeba zvýšit výkonnost zejména sluneční energie a všech ostatních obnovitelných energií. Pane komisaři, vy máte zákonodárnou iniciativu a vy musíte konat. Pokud nebudete konat, je to všechno vaše vina. Pan komisař má slovo. Herr Präsident, meine verehrten Damen. Pane předsedo, eh, vážení dámy a pánové poslanci. Nejdříve k tématu dlouhodobé energetické politiky. My vás chceme vyzvat k tomu, abyste od prvního dne se účastnili prací na energetické cestovní mapě. Chceme od začátku uvažovat o nejrůznějších scénářích pro evropskou energetiku v budoucích desetiletích. Jedním scénářem e, je zcela jistě také e, zvyšování podílu eh, obnovitelných eh, energií eh, s cílovou hodnotou někde kolem 100%, přičemž samozřejmě to bude souviset s efektivním využíváním energií, úsporami a tak dále. Zároveň ovšem je třeba dbát na právní základ. Lisabonská smlouva je stará teprve roka půl a vy jste na jejím utváření měli daleko větší podíl než já. Podle této smlouvy by měla mít Evropská unie rozsáhlé kompetenci v oblasti energetické legislativy v Evropské unii, přičemž je tam jedna jediná výjimka a je to otázka technologie a energetického mixu. To je ponecháno eh, v kompetenci národních parlamentů. E, samozřejmě e, Japonsko má svoje důsledky a samozřejmě e, se to projeví také do naší cestovní mapy. A já myslím, že uplatnění Eh, jiného právního základu eh, v nějakém krátkém horizontu několika let určitě není realistickou. Prostě v příštích letech bude technologie záležitostí členských zemí. Je to omezení, na čem jsme se shodli s členskými zeměmi. Náš cíl 20 obnovitelných energií o, o 20 zmenšuje manevrovací prostor a zodpovědnost českých zemí. My tedy skutečně musíme dosáhnout tohoto 20% podílu. A tím samozřejmě je eh, zodpovědnost státu omezená na pouhých 80 a možná, že to není všechno. Možná, že v dopravě to bude znamenat 10 obnovitelných energií. V oblasti elektrické energie chceme, aby za 9 let obnovitelné zdroje produkovaly 35 biomasa, vítr, slunce, voda. To znamená, že za 3-4 roky Obnovitelné zdroje budou při výrobě elektrické energie významnější než uhlí a atom. Toto je proces, eh, který musíme ocenit. Skutečně ho musíme ocenit. 35 obnovitelných energií za 9 let. A my se díváme nejenom na horizont 2050, ale také 2025, 2020, to znamená příští desetiletí, do kterého už teď musíme eh, investovat. To znamená do technologií, skladování energie a tak dále. Jestliže chceme mít eh, podíl obnovitelných 40 plus procent, tak samozřejmě musíme se o tom dohromady poradit a pak také s členskými zeměmi. A jestliže budeme mít podíl obnovitelný 40% a více, tak to znamená, že členské země budou mít odpovědnost maximálně 60%. Někteří budou postupovat rychleji, někteří ne. Ale my Eh, teď určitě nebudeme schopni měnit Lisabonskou smlouvu, ale eh, jednoduše a prostě s tím, jak poroste podíl obnovitelných zdrojů, znamená to předávání kontroly na evropskou úroveň. Jestliže se díváme na scénář obnovitelných zdrojů, eh, tak stojí za to podívat se, jak to vypadá v členských zemích. A já se, si vezmu za příklad eh, Polsko, velice ceněná a ambiciozní země. V současné době 90% elektrické energie pochází z uhlí v Polsku. A podle mě není pravděpodobné, a já myslím, že eh, všichni poslanci z této země eh, se shodnou na tom, že v příštích letech v příštích desetiletích, bez ohledu na to, kdo bude vládnout, se podaří uhlí zcela opustit? No já myslím, že ne. A konec konců v Polsku se v současné době plánuje výstavba nové atomové elektrárny. To znamená, že polští partneři chtějí, aby atomová energie se podílela na jejich energetickém mixu tak, aby snížili svou závislost na plynu, a to je na Rusku. Paní Harmsová, eh, v Polsku mají demokraticky zvolenou vládu, která je respektovaná. My Němci bychom si neměli myslet, že všechno známe lépe a jednoduše a prostě polským kolegům musíme důvěřovat, že chtějí eh, svoji bezpečnost. Já myslím, že my máme tak trošku sklon eh, určovat v Německu, co se bude dít v Evropě. A já myslím, že musíme se pokorně sklonit před demokratickými procesy v Polsku nebo třeba ve Francii. Další bod. já hovořím jako Evropan, který zná svoji vlast Německo a který respektuje demokratické procesy ve Francii, Polsku a v každé jiné členské zemi. Já prostě říkám, že kdo nyní spolehá z 90% na uhlí, tak prostě to nepůjde velice rychle uhlí zcela vyloučit. Kdo zná Polsko, kdo zná Rumunsko, kdo zná Španělsko, tak eh, musí jednoduše a prostě ponechat prostor také pro uhlí. Jinak jednoduše a prostě nebude respektovat demokraticky eh, volené eh, parlamenty a vlády. A já si myslím, že CCS, technologie skladování uhlíku, že to je další cesta k lepšímu složení energetického mixu v budoucnu. Ano, my počítáme s dramatickou redukcí emisí CO2 oproti současnému. Předseda, prosím, nepřerušujte řeč pana komisaře. Pokud se týče tématu jaderných elektráren, Existují země, které momentálně mají uvalené moratorium na eh, jaderné elektrárny nebo je chtějí eh, vyřadit z provozu. Třeba Německo, jiné chtějí budovat, to je Švýcarsko například, nebo třeba eh, Finsko, které má eh, elektrárny, pak jsou takové země, které již mají a chtějí další a jsou země, které nemají a chtějí atomové elektrárny. Já si myslím, že je důležité, abychom bez ohledu na tyto eh, různé přístupy a kultury, abychom měli zde tyto zátěžové testy. To je malý krok, malý společný jmenovatel na to, abychom společně dosáhli maximální úrovně bezpečnosti. Všichni ti s atomem i ti bez. A jak říkám, tyto testy musí být nezávislé. Dámy a pánové, my máme v nejrůznějších oblastech života eh, veřejnoprávní kontrolu. Je to v dopravě, v průmyslu, eh, v hospodářství, prostě kdekoliv. Já chci eh, tomuto veřejnému, této veřejné kontrole důvěřovat. A jestliže vy hovoříte o Pappenheimský, paní Harms, a jestliže vám mezinárodní dohled nad atomovou energií nestačí, tak myslím si, že to je otázka vyjádření nedůvěry eh, institucím i vašemu kolegovi Tritinovi, který sedm let byl zodpovědný právě za to ve spolkové vládě Německa. Já eh, chci s vámi spolupracovat a v květnu naprosto transparentně předložím návrh provádění zátěžových testů a vy ho budete moci doplnit, vylepšit tak, aby na konci byla akceptace ze strany členských zemí a také dostatečná kontrolní funkce. Jsou to zátěžové testy a tím budeme mít spolu s členskými zeměmi společný evropský postup pro všechny atomové elektrárny u nás, u nás v Evropě. A v parlamentu doufám, že to tedy eh, bude podpořeno také v parlamentu. A ještě poslední bod. Já jsem převzal eh, směrnici o jaderné bezpečnosti z července 2008. Ta musí být eh, uplatněna do července 2010. A já vám otevřeně říkám, že mě nestačí ve své podstatě, poněvadž eh, jde de facto o formality, rozdělení zodpovědnosti, eh, žádá zřízení orgánů, ale myslím si, že v materiální oblasti v tom podstatném nestačí měly by v druhém pololetí proběhnout bezpečnostní kontroly a já chci eh, v radě co nejdříve na dnes téma, eh, jak tuto směrnici novelizovat tak, aby tam byly i materiální předpisy jednotné na celé evropské úrovni. Děkuji vám. Now, dear, dear colleague. A nyní, vážení kolegové, modré karty není možné použít pro kladení Blue cards are only... představiteli komise nebo rady. To můžete jenom mezi sebou. Takže neukazujte mi tady modré karty, eh, že byste kladli otázky komisařů nebo radě, protože to nejde. Slovo má paní Jerry. Podle pravidel jednacího řádu. Paní Jerry, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tisztelt elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Pane komisaři, dámy a pánové poslanci, to byla skvělá a živá debata a já jsem ji sledovala naprosto pozorně. Maďarské předsednictví